Dále bych vám řekl, že zde mám na základě článku 119 eh, našich pravidel, jsem eh, obdržel žádost o hlasování o nedůvěře komisi, protože ji předložilo více než jedna desetina poslanců a eh, debatovat o tomto tématu budeme na příštím plenárním zasedání. A teď se dostáváme k části Catch the Eye. Úplně zcela